Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Kolegové z národních parlamentů i z Evropského parlamentu, posaďte se, protože už bychom rádi začali. A je velmi těžké začít, když tady pořád chodíte a postáváte uprostřed. Takže prosím, posaďte se. Já bych vám chtěla hned na začátku, předtím než začneme, vysvětlit, eh, jaký máme jazykový režim. Budeme tady mít tlumočení do mnoha jazyků. Tedy s výjimkou jednoho, pokud vím. S výjimkou jednoho jsou tady k dispozici všechny jazyky. A je třeba, abyste si naladili odpovídající kanál, abyste mohli poslouchat ten jazyk, který chcete. Máte před sebou také sluchátka. A jsou tady další dokumenty k stokholskému programu a dalším otázkám. To všechno je k dispozici venku. Jsou to dokumenty, které budete moci použít pro další práci parlamentu v této oblasti, takže prosím, vezměte si ty dokumenty. Možná ne teď hned, ale třeba později. A jinak, kolegové, jestli dovolíte, tak bych začala. Všechny bych tady chtěl uvítat. A obzvláště bych tady chtěl přivítat pana Pera Westerberga, který sedí uh, po mé levici. Je to řečník Riksdagu, švédského parlamentu, a bude společně se mnou předsedat tomuto zasedání parlamentu oba dny. Takže já vám velmi děkuji, pane předsedo, že jste připravil toto setkání společně s Evropským parlamentem. Vaši lidé velice tvrdě pracují, spolupracují s našimi úředníky a s naší administrativou. Takže já vám děkuji všem za to, že jste pomohli připravit eh, toto zasedání. A pak bych tady také chtěl velice srdečně uvítat účastníky z národních parlamentů evropských členských států a také z kandidátských zemí. také členy Evropského parlamentu, kteří, kteří jsou tu dnes. Kolegové, já vás tu vítám. I vy jste vlastně hostiteli tohoto zasedání. A obzvláště pan Juan Fernando López Aguilar, člen Evropského parlamentu, předseda výboru pro občanské otázky, justici a vnitřní záležitosti Evropského parlamentu. A náš kolega, pan López Aguilar, tady přednese úvodní řeč za Evropský parlament. Za švédský Riksdag bude mluvit pan Tomas Bodström, poslanec švédského parlamentu a předseda justičního výboru Riksdagu. I ten tady bude mít úvodní projev. A taktéž bych tu chtěl uvítat zástupce evropských institucí pana Luka van den Brande, předsedu výboru regionu a delegaci parlamentního výboru Rady Evropy. A vítám tu srdečně i všechny ostatní hosty. Takže máte všichni sluchátka, takže já můžu přejít do mé mateřštiny. Szanowny panie przewodniczący Westerberg, Pane ministře Westerbergu, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, Vítejte na prvním společném zasedání Evropských národních parlamentů za tohoto volebního období nového Evropského parlamentu. Máme velmi dobré multilaterální vztahy s ostatními národními parlamenty. Je to věc, která byla pro nás vždy důležitá. Naše komory jsou zákonodárnými orgány. Orgány, které jsou přímo voleny našimi občany. Naše spolupráce je institucionalizována v rámci Kozaku. Je to spolupráce, která trvá už 20 let Máme tady šest eh, zástupců Evropského parlamentu, kteří se pravidelně schází se šesti zástupci všech parlamentů evropských členských států. Máme tady také konferenci předsedů národních parlamentů a nedávno jsme vytvořili nové nástroje, abychom ještě více usnadnili výměnu názorů. Dnes se tady znovu setkáváme Máme společné zasedání národních parlamentů EU a Evropského parlamentu. Lisabonská smlouva zaručuje národním parlamentům aktivní roli na evropské úrovni. Ta nová smlouva vstoupí v platnost 1.12. za několik týdnů. A dnes jsme se tu sešli na tomto meziparlamentním zasedání abychom mluvili o velice důležité otázce, totiž o stokholmském programu. Švédské předsednictví rady si přeje o tomto jednat během summitu. A přeji si nechat stokholmský program schválit. Pro naše občany jsou otázky justice a bezpečnosti naprosto zásadní, abychom mohli jednat o takto důležitých otázkách pro naše občany. Až vstoupí v platnost nová smlouva, tak budeme mít eh, nové oblasti, ve kterých bude možná spolupráce, jak velmi dobře víte. Vy jakožto národní parlamenty. Budete prověřovat veškeré legislativní akty, poměřovat je k zásadě subsidiarity a vydávat k tomu potom svá stanoviska. Evropský parlament už příští týden přijme v této věci odpovídající opatření, abychom mohli rychle a účinně spolupracovat s parlamenty národními. A prosím, mějte na paměti, že v případě každého legislativního aktu máme na konzultace jen 8 týdnů. Snažíme se naše nařízení upravit ještě předtím, než vstoupí v platnost nová smlouva, aby tato pak byla odpovídající smlouvě. A ještě kromě toho se zavede několik nových nástrojů, které umožní spolupráci i mezi výbory jednotlivých parlamentů. To bude takový nový nástroj, který nikdy v minulosti používán nebyl. Je to v podstatě taková nová oblast spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními a zajistí přímou spolupráci mezi našimi výbory. Je to věc, ke které se váží velké naděje. Abychom zajistili takovou dobrou spolupráci mezi parlamentními výbory, tak by bylo nejlepší, zajistit také možnost eh, kontroly parlamentu, co se týká otázek Europolu a Eurojustu. To by byl takový dobrý test pro naši spolupráci. Tento přeskum. Takže já bych to ještě zopakoval. Máme už spolupráce v rámci COSACu, to je spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními. Potom máme společné meziparlamentní zasedání, jako třeba to, které probíhá dneska. A potom zavádíme třetí oblast spolupráce na úrovni parlamentních výborů. Abych teď přešel k dnešnímu pořadu jednání. Je to něco, co jsme připravili společně se švédským předsednictvím. Naším cílem je vytvořit nové pokyny a priority pro přeskum parlamentu v eh, co se týká otázek vnitra a spravedlnosti. Měli jsme konferenci evropských parlamentů, eh, setkali se v únoru tohoto roku v Paříži a tam byl schválen takovýto návrh. A my jsme velice vděční švédskému předsednictví, že podpořilo tento návrh a připravilo toto zasedání ve spolupráci s námi. Je to velmi důležité a pracujeme teď na návrhu konference předsedů národních parlamentů a Evropského parlamentu. A abych uzavřel můj úvod, ještě předtím, než poděkuji eh, tady spolupředsedovi panu Westerbergovi, dám mu slovo a možná, že by nám mohl říct co si o těchto věcech myslí on. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Členové parlamentu, dámy a pánové, Velice mě těší, že vás tady mohu přivítat z celé Evropy na našem meziparlamentním zasedání. Budeme mluvit o parlamentní dimenzi budoucí evropské oblasti svobody, bezpečnosti a justice. To je ten takzvaný stokholmský program. Ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat panu předsedu, předsedovi Buskovi za výbornou přípravu a spolupráci na přípravách tohoto meziparlamentního zasedání. Spolupráce parlamentů v Evropské unii je stále důležitější a probíhá na několika úrovních, jako kosak nebo konference předsedů parlamentů. Před 20 lety, v roce 89, eh, zasedl kosak poprvé. Národní parlamenty aktivně přispívají k dobrému fungování a větší demokratičnosti Evropské unie. My, jakožto národní parlamenty, jsme aktivním a konstruktivním partnerem, který pomáhá zajistit, že opatření přijatá v Evropské unii budou skutečně ta nejlepší možná. V Lisabonské smlouvě je ustanovení o specifické roli národních parlamentů v Evropské unii, což je poprvé v celé historii Evropské unie. V tomto ustanovení se mluví o šesti různých způsobech, kterými národní parlamenty mohou aktivně přispívat k dobrému fungování unie. Ještě ve spojitosti s oblastí bezpečnosti, svobody a spravedlnosti musí národní parlamenty přijít na to, jak budou přispívat k práci Evropské unie tím, že budou napomáhat při hodnocení politik Evropské unie a že se budou účastnit eh, hodnocení aktivit eh, Eurojustu a politicky monitorovat Europol. Role národních parlamentů bude definována v nařízeních, která budou podle smlouvy přijata Evropským parlamentem a radou. Hlavním účelem nařízení je stanovit strukturu a pracovní metody pole aktivit a úkolů Eurojustu a Europolu. Máme závěry z konference předsedů Evropských parlamentů Evropského parlamentu, která proběhla v Paříži začátkem tohoto roku. Zdůrazňovala se tam role národních parlamentů při vytváření nových priorit pro evropské akce v oblasti hodnocení a monitorování vytváření evropského prostoru bezpečnosti, svobody a spravedlnosti. Abych tedy navázal na závěry této konference předsedů Evropských parlamentů a protože je důležité o těchto otázkách jednat s poslanci, kteří se tím na každodenní úrovni zabývají, uspořádali jsme toto společné zasedání parlamentů, jehož tématem je Stockholmský program. Během švédského předsednictví se už zdůrazňovaly některé aspekty na dvou meziparlamentních zasedáních, které zorganizoval Riksdag. Jednak zasedání eh, Kosaku 4. Eh, až 6. 10. Tam eh, se mluvilo o tom, že toto je hlavní priorita švédského předsednictví, proběhla tam obecná politická diskuze a potom 11. a 12. 10. jsme měli zasedání mezi parlamenty, kde se mluvilo o právní bezpečnosti a o boji proti organizovanému zločinu s obzvlášť zvláštním důrazem na obchodování s lidskými bytostmi. Toto zasedání se nazývá Budování Evropy pro občany a hlavní otázky, které máme na pořadu jednání, zase ukážou, kterými otázkami se hlavně budeme muset zabývat v letech 2010 až 2014. Ovšem také se bude na o tom, kde je třeba zavést nové pracovní metody. A potom eh, švédská ministrině spravedlnosti nám eh, poví o tom, eh, jak budou mm, víceleté programy zajišťovat eh, řešení výzev v budoucnosti. Ještě jednou bych vás tu chtěl všechny přivítat a přeji vám hodně štěstí během tohoto zasedání. Já vám velmi děkuji, pane Westerbergu. Takže to byl předseda švédského parlamentu, pan Westerberg. Já vám děkuji za váš úvodní projev k dnešnímu pořadu jednání, protože, jak už jsem říkal, my budeme tomuto zasedání předsedat s panem Westerbergem společně. A dám mu teď slovo znovu, aby se mohl ujmout té role předsedy. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych tady teď chtěl přivítat pana Juana Fernanda López Aguilar člena Evropského parlamentu, předsedu výboru Libe Evropského parlamentu. Takže prosím, pane López Aguilaré, máte slovo pro váš úvodní projev. Bonjour à tous. Good afternoon. Dobrý den, hezké odpoledne. Have an opportunity. Je mi obrovským potěšením oslovit vás všechny na našem společném zasedání Evropského parlamentu a eh, delegací jednotlivých národních parlamentů členských států. Je to pro mě velká čest přestoupit před vás také jako předseda výboru LIBE, což je výbor, který zodpovídá za oblast eh, Eh, svobody, práva a občanských práv. A právě pro tuto oblast bych vám rád představil určitou vizi, která vychází z práce výboru Libe za posledních několik týdnů, kde jsme se zaměřovali na perspektivy při mm, přijetí stokholmského programu, což je program pro vytvoření společného prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a svobody pro následujících pět let. A nyní s vaším svolením přejdu do španělštiny, mého mateřského jazyka, abych se s vámi všemi mohl podělit o jakýsi tento model práce, na kterém jsme zatím pracovali, ale samozřejmě také o nastínění toho, co ještě potřebujeme udělat v následujících několika týdnech, proto abychom postoupili ku předu a abychom se přiblížili k přijetí stokholmského programu s vyhlídkou na Evropskou radu 10. prosince a na přijetí eh, plánovaných ačních kroků v rámci tohoto programu ještě v eh, v průběhu tohoto předsednictví a potom v následujícím španělském předsednictví, tedy s výhledem do 10. června 2010. Přikládám zvláštní důležitost totomu, to, tomuto symbolickému okamžiku, ve kterém se nyní nachází Evropská unie, abych také naplnil určitým obsahem její politický rozměr a její konstitucionální ambice v tom nejlepším smyslu. V nejlepším smyslu slova, ve kterém e, se toto všechno e, schromažďuje. Je to slovo, které vyjadřuje samotnou esenci Evropské unie od jejího založení před 50 lety. Hovoříme zde o občanství, hovoříme zde o základních svobodách, hovoříme zde o společných ústavních zásadách a také o skloňování svobody a bezpečnosti, což je hlavní důvod tohoto civilizačního rozměru Evropské unie od jejího vzniku za dva týdny, to znamená už eh, za velmi krátkou dobu, konečně vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, což bude znamenat dějnou příležitost pro to, abychom již uzavřeli institucionální debatu, která trvala deset let, která nás stála hodně energie, hodně hodin práce, velkou část našeho evropského budování. Ale bylo to období, které bylo dobře investované. Pokud se podíváme na občany, kteří nás pozorují a občany, kteří jsou hlavní příčinou naší existence. My jsme poslanci, jsme členové Evropského parlamentu a národních parlamentů. Naším důvodem k existenci je zastupování evropských občanů a jim také musíme určit naše poselství. To jsme již zdůraznili na předběžné společné schůzi, také na na výborech pro občanské svobody, spravedlnost, vnitřní záležitosti, také pro právní záležitosti Evropského parlamentu s národními schromážděními a s e, zástupci členských států. Chtěli jsme zdůraznit význam, který přikládáme stokholmské agendě a stokholmskému programu. Toto bylo započato v roce 99 s agendou a s programem Tampere během finského předsednictví, což bylo eh, to byla víceletá agenda, tehdy ještě platila Amsterdamská smlouva a to naplnilo obsahem eh, náš prostor eh, svobody, spravedlnosti, také Eh, jsme měli program z Hágu z roku 2004. Švédské předsednictví vynaložilo určité úsilí, abychom také znovu obnovili toto, tento prostor bezpečnosti, spravedlnosti, svobody, abychom tedy vše uzavřeli Lisabonskou smlouvou, protože Lisabonská smlouva nejenom uzavírá tuto institucionální debatu, která trvala deset let, která také zakládá status evropského občana, tedy můžeme se všichni cítit evropskými občany, ale Lisabonská smlouva také vytváří z prostoru tedy svobody, spravedlnosti ehm, evropskou záležitost a takovým způsobem překonáváme význam a vzdálenost mezi prvním a třetím pilířem, kde jsme se pohybovali za posledních pět let. Od současné doby to bude evropská politika, evropská legislativa, kde Evropský parlament spolu s národní vládou bude spolu rozhodovat. Budou se toho účastnit také národní parlamenty, aby posílili eh, toto eh, úlohu. Takovým způsobem můžeme naplnit druhý článek Lisabonské smlouvy, ve kterém se zdůrazňuje že jsme společenství hodnot, že máme pluralismus, zakazujeme veškerou diskriminaci, jsme tolerantní, jsme pro spravedlnost, rovnost mezi pohlavími, aby tak eh, nemohla existovat žádná diskriminace eh, v žádném z těchto eh, v žádném z, tedy z těchto pojmů. Evropští občané budou tedy příjemci takové politiky. Musíme rozvíjet takovou politiku, která bude důležitější než kde jindy. Je to neustálý dialog a velice plodný dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Musíme se řídit zásady tedy nutnosti, proporcionality, subsidiarity, na základě kterých eh, se bude odvíjet dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem pro náš prostor svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. Musíme být eh, garanty legislativního procesu a musíme také bojovat proti jakýmkoliv nedostatkům které by se týkaly konzistence nebo svobody, jakékoliv překrývání nebo rozpory v, v legislativní práci mezi národními parlamenty a členskými státy. O tom se již hovořilo na společných schůzích na výboru občanských svobod, spravedlnosti, právních otázek. Tam se hovořilo o agendě e, a o stokholmském programu. My jsme byli určeni jednotlivými výbory a byli jsme tři zpravodajové, kteří spolupracovali. Carlo Casini z ústavního výboru, Luigi Berlinger z právního výboru a pro výbor pro občanské svobody, spravedlnost vnitřní záležitosti jsem to byl já sám. Pracovali jsme na společném rozhodnutí, které volá pro legislativní kvalitě, volá také po eh, rovnosti, po spravedlnosti, což je hlavním cílem tohoto mnoholetého programu. Tento pětiletý program musí být přijat v Stockholmu švédským předsednictvím 10. prosince. Musím říci, že tento program, který byl podpořen švédským předsednictvem, je tematicky velice ambiciózní, ale bude se týkat všech rozměrů občanství na budoucích pět let. Bude se týkat například svobodného pohybu eh, občanů v Schengenu, azylu, eh, uprchlictví, přistěhovalectví, vnějších hranic a jejich eh, řízení soudní spolupráce v občanských záležitostech, aby se takovým způsobem podpořili a posilnila naše hospodářství. Musí, musíme hovořit o bezpečnosti provozu, o vytváření pracovních míst a kvalitě pracovních míst a udržitelnost hospodářského růstu. Stejně tak jako policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, abychom tak čelili skutečným hrozbám organizovaný zločin ve všech jejich formách. To samé praní špinavých peněz. Musíme bojovat také proti trestným činům a proti terorismu. Všechny tyto hrozby jsou skutečné a vyžadují si úsilí, které eh, takovým způsobem mm, vyžadují úsilí všech členských států, ale žádným způsobem nerozmělňují e, úsilí parlamentu a národních parlamentů. Vyžadují kvalitu mezi e, legislativou tedy našich států a zastupováním občanů. To samé e, charta lidských práv Evropské unie, to je také velice důležitý Eh, řekněme, čin. Protože takovým způsobem ještě množí, znožuje práva, kterou, které máme jako občané. Ale stejně tak můžeme podepsat úmluvu o lidských právech a takovým způsobem práva a svobody evropských občanů budou závazná, budou moci být právně chráněna aby zde nedocházelo k nespravedlnostem, aby nedocházelo ke zneužívání a bude to posíleno jako nikdy v dějinách Evropské unie. Máme tedy před sebou dlouhou cestu. Bez pochyby eh, se budeme střetávat s počátečními problémy. Od období programu Tampere před deseti lety do současné doby jsme nikdy neměli před sebou takový úkol. Všechno bude, mus, bude muset být transponováno. Třetí pilíř to byla rámcová legislativa. Dále jsme měli e, různá čtení, první čtení, druhé čtení, když ještě proces nebyl úplně dokončen. A budeme také muset všechno Eh, všechno bude muset projít procesem, který nazýváme nyní Lisabonizace, ale všechno to se bude moci odehrát díky národním parlamentům a díky Evropskému parlamentu a musíme si pospíšit, abychom vše uskutečnili včas. Jsem si jistý, že náš akční plán a stokholmský program eh, během španělského předsednictví v červnu 2010 Eh, bude také doplněno. Myslím si, že to bude doplněné úsilí a myslím si, že občané, když se na nás budou dívat, nám budou věřit. Děkuji za toto úsilí, které budeme muset vyvinout společně a také děkuji těm, kteří vypracovali společné eh, rozhodnutí, o kterém se bude hlasovat v plénu. Já bych chtěl říci, abychom do toho zapojili eh, připomínky, které vzniknou na naší diskusi. Děkuji. Děkuji a nyní bych zde rád přivítal pana Tomase Bodstrema také z Riksdagu, který je předsedou výboru pro spravedlnost. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Kära Eh, Milí kolegové, milé kolegyně, mám velikou radost, že jsem dnes mohl přiletět do Bruselu a že se mohu zúčastnit tohoto společného meziparlamentního setkání. Téma zní Evropa pro občany. Já si myslím, že je velice cené, že se scházíme my jako příslušníci národních parlamentů a že můžeme společně diskutovat o zásadních otázkách. Samozřejmě doufáme, že eh, tato schůze splodí jakousi tvůrčí sílu. Věříme totiž, že široká spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je velice důležitá. Národní parlamenty mají totiž veliký vliv na své vlády a také máme velký vliv na rozhodnutí našich vlád v oblasti spravedlnosti a svobody. Brzy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Tato smlouva bude znamená, že role národních parlamentů v Evropě posílí. Národní parlamenty by měly aktivně přispívat k tomu, aby Evropská unie dobře fungovala v oblasti vnitra a spravedlnosti se také změní způsob rozhodování. Evropský parlament a národní parlamenty budou moci vyvíjet větší vliv na opatření, která bude potřeba přijmout. Vliv národních parlamentů bude čím dál tím silnější a to je velice důležité i s ohledem na demokracii a legitimitu, kterou by měla Evropská unie vykazovat vůči svým obyvatelům. Spolupráce v naší politické oblasti a v našich politických oblastech eh, se v posledních letech prohlubovala. výsledkem této prohloubené eh, spolupráce je například silný konsenzus mezi členskými státy v tom smyslu, že zesílená spolupráce je předpokladem pro účinný boj s přeshraniční kriminalitou. Bylo dosaženo i dalších, eh, dalších pokroků při výměně informací mezi eh, policejními silami a bezpečnostními složkami členských států, což výrazně ulehčuje vyšetřování. Spolupráce přispěla také k tomu, že u podezřelých eh, cizinců můžeme přijímat společná opatření. Také byla ustanovena společná opatření boje s terorismem. Nyní jsme se dostali k bodu, kde máme formulovan více, víceletý program, takzvaný Stockholmský program. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že efektivní boj proti kriminalitě vždy znamená zároveň i to, že musí být přijímána taková opatření, která budou respektovat práva. Úzká spolupráce Evropského parlamentu a národních parlamentů toto považuje za základní otázku budoucnosti Evropské unie a tak to musíme také přistupovat. My, poslanci, máme za úkol, abychom udržovali kontakt našim občanům v našich členských státech a také eh, jim dodávat důvěru. Stockholmský program přinese témata, která již všichni znáte. Půjde o to, eh, aby mohl být stockholmský program schválen již v prosinci, až bude schválen bude pro něj, eh, nebo stane se předpokladem pro to, aby se přijímaly konkrétní kroky k realizaci cílů naformulovaných v programu. Tato opatření musí mít velice konkrétní podobu. Půjde o opatření boje s kriminalitou, ale také zlepšení právní jistoty, kterou je potřeba prohlubovat. Je také důležité, abychom hledali dlouhodobá a trvale udržitelná řešení. Již teď jsem tedy velice zvědav na dnešní debatu a také na práci v jednotlivých pracovních skupinách. Pevně doufám, že povedeme konkrétní a otevřenou diskuzi. Děkuji. Děkuji a já zase zpátky předám předsedání tohoto zasedání předsedovi Buskovi. Já vám mnohokrát děkuji, vážení kolegové. Nastává čas pro rozpravu. Asi všichni víte, jak to funguje, ale ještě vám připomenu naše pravidla pro rozpravy. Nejprve eh, poslanci, kteří si přejí vstoupit do diskuze, musí vyplnit tuto žádost o slovo. Je to vlastně tady tenhle ten žlutý papír, který musíte vyplnit. Eh, rozdali jsme to všem delegacím, takže byste to měli mít k dispozici. A potom tedy na základě těchto žlutých žádostí eh, sekretář vždycky vytvoří seznam řečníků. Jaká jsou tedy pravidla? Vždycky si vezmeme dva řečníky z Národního parlamentu a potom jednoho řečníka z Evropského parlamentu, takže vidíte, že dáme více příležitostí našim kolegům z Národních parlamentů. Eh, každý řečník má tři minuty, bude se to měřit tady na velké obrazovce, takže to všichni uvidíte. Potom eh, ještě máme takzvaný postup modré kartičky, to je takový poměrně nový postup. Eh, na tuto modrou kartičku máte vždycky maximálně 30 vteřin, pokud chcete položit nějakou konkrétní otázku v průběhu eh, jakéhokoliv vystoupení řečníka. Pokud se tedy řečníka na něco chcete zeptat, eh, zamáváte tím modrým formulářem a potom budete mít tedy příležitost položit otázku 30 vteřinovou a odpověď bude také 30 vteřinová. oba z nás, oba spolupředsedové, potom rozhodneme, zda je možné, či zda bude možné pokračovat v tomto postupu eh, takzvané modré kartičky, protože pokud budeme mít těch řečníků příliš mnoho, tak by se to nestihlo, takže uvidíme, jak to bude celé pokračovat, jak to budeme stíhat. Takže pokud těch otázek bude příliš mnoho, tak vás prostě budeme muset zastavit. Omlouváme se za to dopředu, ale to je takové pravidlo a máme tuhle tu možnost díky tomu, že sedíme zde na pódiu. Takže začneme. Mám zde už hned dvě žluté kartičky. Nejprve paní Korin Jonker, parlamentní zhromáždění Rady Evropy. A e, paní kolegyně je z Nizozemska. Takže prosím, nepřesedávejte si a promluvte ze svého místa. Děkuji, dobré odpoledne. Ráda bych poděkovala jak Evropskému parlamentu, tak švédskému Riksdáku za to, že eh, parlamentní zhromáždění a delegace parlamentního zhromáždění Rady Evropy byla pozvána. Také děkuji eh, panu Aguilárovi, který byl naším kolegou předtím, než byl zvolen do Evropského parlamentu. Takže vám děkuji za to, že se můžeme účastnit tohoto zasedání a že také můžeme přispět k finalizování štokholského programu. Doka- dopad stokholského programu pocítí nejenom 27 členských států Evropské unie, ale stejně jako e, kámen vhozený do jezera zasáhne potom všech 47 členských zemí Rady Evropy. Stokholmský program je ambiciozní a pokračuje v řadě klíčových témat, na kterých pracovala Rada Evropy a proto je velmi důležité, aby byla plně zapracována naše práce tak, aby se neduplikovala. Těší mě také, že ten návrh programu, který máme před sebou, už bere v potaz práci Rady Evropy a její potenciální příspěvek. Ovšem samozřejmě ještě explicitnější doporučení Rady Evropy, včetně standardního nastavení, monitorování spolupráce a politické práce, by se do toho mělo dostat. Dále role parlamentního zhromáždění Rady Evropy musí být uznána v kontextu spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Za tímto účelem, tak abychom byli konkrétní, musím předložit zvlášť eh, celou řadu pozměňovacích návrhů k tomuto stokholmskému programu. Eh, takže tam máme celou řadu pozměňovacích návrhů, eh, které předkládá Generální ředitelství pro lidská práva a eh, právní záležitosti Rady Evropy. Takže všechny tyhle ty dokumenty samozřejmě máte k dispozici na tomto zasedání. Ty pozměňovací návrhy, které předkládám, můžeme se skupit do tří skupin. První kategorie jsou pozměňovací návrhy, které se zaměřují na to, aby byly reflektovány návrhy a práce Rady Evropy. Zejména tedy, abychom nezapomínali na eh, Evropský soud pro lidská práva. Také se snažíme zajistit, aby právní nástroje Rady Evropy, které se zaměřují na obchodování s lidmi a sexuální zneužívání dětí a dětská pornografie, aby to všechno se tam také dostalo, zapracovalo. Eh, zejména máme obavy o ustanovení eh, Evropského koordinátora pro obchodování s lidmi, je potřeba zajistit, aby tento koordinátor eh, nezasahoval do práce, která se podniká na základě úmluvy eh, Rady Evropy pro tuto oblast. Potom je potřeba samozřejmě také nezapomínat na mechanismy, které byly založeny na základě této úmluvy. A dále už existuje mechanismus, který říká, že by se měly podpořit eh, snahy, aby členské státy podepsali úmluvu Rady Evropy Eh, proti eh, zneužívání dětí. Pak máme pozměňovací návrhy, které se zaměřují na migrace a azyl. A konečně je potřeba, aby stokholský program zdůraznil procesy migrace a azylu Pan předseda přerušuje řečnici, bohužel musíte už ukončit. Já, vám, já se vám omlouvám. Bohužel na poprvé ten, ta časomíra nefungovala, teď už to fungovat bude. Takže vám mnohokrát děkuji a přecházíme k dalšímu řečníkovi a to je paní Vilia Abramikiene z litevského parlamentu. Tři minuty, prosím. Ponia Švedijos Riksdago pirmininke, Pane předsedo švédského Riksdagu, pane předsedo Evropského parlamentu, pane Busku, před 20 lety, když byla zbořena berlínská zeď, jsme si sotva dokázali představit, že jedna z nejdůležitějších evropských institucí, Evropský parlament, bude řízen někým z našeho regionu. Je to úplný zázrak, ke kterému došlo za velmi krátkou dobu. A zvlášť, když srovnáte ta dvě desetiletí a postavíte je proti stoletím otroctví a hrůz, kterými museli projít evropské národy. Ale teď bych chtěla říct něco k tomu stokholmskému programu. My vítáme skutečnost, že podle tohoto programu budeme, doufejme, mít možnost znovu hodnotit zločiny spáchané totalitními režimy. Naše parlamenty na tomto odvedly hodně práce, ale potřebujeme podporu ze strany Evropského parlamentu, jak finanční, tak jinou. Vážení kolegové, Evropská unie sjednocuje mnoho různých národů národů, které mají odlišné historické zkušenosti, odlišnou minulost. A proto někdy jsou jejich stanoviska odlišná. Docela hodně evropských zemí prošlo totalitními režimy. Byly odlišné, ale to neznamená, že nemůžeme společně odsoudit totalitní režimy jako takové. protože metody, které těchto režimy používaly, byly úplně stejné. Nerespektování lidských práv, mučení, vraždy a další. Takže, abychom zajistili dostatečnou úctu k základním právům a svobodám, bychom, myslím, měli si vytvořit společné stanovisko k těmto hrůzným zločinům. Stanovisko, které bude založeno na zásadě nediskriminace. Já bych s vámi chtěla sdílet eh, některé mé zkušenosti. Já předsedám litevské delegaci v OBSE. Minulý rok jsme přijali ve Vilně prohlášení, které jasně odsoudilo zločiny totalitních režimů. Máme 325 zástupců a pouze osm z nich hlasovalo proti tomuto prohlášení, které odsuzovalo zločiny spáchané totalitními režimy. Myslíme si, že jsme učinili krok správným směrem. A slova ruského prezidenta pana Medvěděva, který jasně odsoudil Stalinovi zločiny, nám přináší spoustu naděje. Já vám velmi děkuji eh, za vaše vystoupení a také za vaše laskavá slova. A vážení kolegové, prosím, držte se svého řečnického času, protože bychom chtěli, aby ta diskuze probíhala hladce. Pan Carlos Coelho, člen Evropského parlamentu. Tři minuty. Vážení pane předsedo, program ze Stockholmu, o kterém nyní hovoříme, ještě ho budeme probírat dále v různých pracovních skupinách. Je velice důležitý, abychom mohli navázat vztah mezi Evropou a občany a abychom udělali rozdíl mezi Evropou, která se zaměřuje pouze, pouze na trh. Já jsem velmi rád, že mohu diskutovat o stokholmském programu. Myslím si, že musíme zdůraznit na tomto zasedání tři aspekty. Za prvé, zde musíme mít eh, zodpovědnost. V posledních letech Evropský parlament tuto zkoušku zodpovědnosti složil nebo udělal a jasně ukázal, ukázal také radě, že to, co se rozhodovalo ve spolurozhodovacím procesu, bylo rozhodováno rychleji, než když byly ještě diskutovány v Národním parlamentu. Bylo řečeno, že pokud se o věcech dlouho debatuje, pokud je to tedy spolurozhodování, že se vše táhne, ale není to pravda. V radě trvalo všechno déle, než když se jednalo o spolurozhodování s Evropským parlamentem. Další téma je spolupráce. Máme stále více kompetencí v tomto smyslu a také národní parlamenty mají více kompetencí, co se týče subsidiarity. Musíme tedy lépe spolupracovat. Všechny parlamenty mají tedy více kompetencí a musí tomu tak být, pokud chceme dosáhnout Evropy občanů. Ale musíme projít zkouškou spolupráce. Ale stejně tak všechno to musí být účinné hezká slova nejsou k ničemu, když budeme hovořit o Evropě občanů a navrhovat různá e, zákonná opatření, když to nebudeme provádět účinně. Například musí zde být účinnost v kontrole eh, vnějších hranic. My jsme pozadu v systému SIS. Možná, že to nezvládneme ani během budoucích pěti let. Co se týče BIS, také nám to dobře nefunguje. Máme velké spoždění v tomto systému BIS. Dále zde máme Eurojust. Tento program musel také začít fungovat letos, ale byl opožděn. Dále zde máme politiku týkající se azylu a přestěhovalectví, ale také máme spoždění. Musíme tady pokročit v těchto oblastech. Pane předsedo, my jsme tedy složili zkoušku týkající se zodpovědnosti, ale chybí nám zde spolupráce a účinnost. Pokud tyto překážky nepřekonáme, nebudeme moci vybudovat Evropu občanů. Děkuji a teď tady máme kolegu z belgického parlamentu. Kolegyni. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, tisíce lidí z jihu se snaží dostat do Evropské unie. Máme tady tisíce dalších, eh, kteří se dostávají do Evropy nelegálně a nemají žádná práva. A abychom čelili této situaci, belgičtí frankofonní socialisté jsou toho názoru, že politické reakce Evropské unie zatím nebyly k tomuto dostatečné. Největší, nejfrapantnější příklad je směrnice, eh, která byla odhlasována v Evropské unii eh, v červnu 2008 a která se týká návratů. Máme tady určité evropské politické strany, které by chtěly, aby eh, imigranté se okamžitě vraceli, anebo aby podléhali střehnaným opatřením. Ovšem, my si myslíme, že fenomén imigrace nemůže být eh, pojímán jen jako něco, co je třeba řídit, abychom podpořili ekonomický rozvoj jižních zemí. To ne. První věc, kterou musíme uznávat, jsou eh, práva těch, kteří nemohou klidně žít u sebe doma, nemohou rozvíjet své vlastní a rodinné projekty. A Abychom jim v tomto pomohli, musíme podpořit eh, naše politiky pro pomoc a rozvoj, což se neděje všude, včetně Belgie. Myslím si, že eh, nikdo neodchází rád ze své vlastní země. A i kdyby se nám podařilo zajistit, že lidé nebudou odcházet ze svých zemí, tak bude na světě vždy hodně utrpení. A já si myslím, že vyhošťovat lidi kvůli jejich eh, přesvědčení, eh, to je věc, které bychom se měli bránit a takovýmto lidem bychom měli poskytovat u náš azyl. A myslíme si také, že bychom to měli řešit ve spojitosti s dalšími otázkami, jako třeba klimatické změny. Já tady trvám na tom, abychom vytvořili politické politiky pro imigraci, ale ne takové, které se budou soustředit jen na to, abychom přijímali lidi s vysokou kvalifikací. Tím budeme jen zvyšovat odliv mozku z těchto zemí na jihu. Ani bychom neměli oslabovat sociální ochranu nebo eh, podporu dobrých pracovních podmínek v Evropské unii. Měli bychom eh, v každém případě zajistit rovné zacházení mezi evropskými pracovníky a imigranty, co se týká jejich platu, pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a Ráda bych, abyste také věděli, že je pro nás důležité podpořit jejich právo na život v rodině. Takže abych to uzavřela, vážení kolegové, my doufáme, že stokholmský program bude brát v úvahu tuto humánní a progresivní vizi pro všechny imigranty na celém území Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám, paní. Děkuji vám také, že jste velice přesně dodržela váš řečnický čas. A teď eh, paní Eva Kečovská z Polského parlamentu. Prosím. Eh, szanowny panie przewodniczący, drodzy deputowani, szanowni państwo. Pane předsedo, Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, Stockholmský program, kvůli kterému tu dnes jsme, se snaží budovat Evropu v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. To jsou tři hlavní hodnoty evropských společností. Touha po svobodě, přinesla v Evropě obrovské změny. Všichni víme, jaký byl dopad rozhodnutí, která přijali obyvatelé východní Evropy. Před týdnem jsme slavili pád berlínské zdi, která byla symbolem zotročení některých částí Evropy, ale také symbolem lásky ke svobodě. Já jsem členkou parlamentu jedné z těchto zemí, kde svoboda nebyla eh, vždy běžná a jsem ráda, že se věci v tomto změnily a že ten nový prostor má ten název, že kombinuje tyto tři hlavní prvky svobodu, bezpečnost a svobodu. V Tampere jsme přijali rozhodnutí umožnit občanům Evropské unie, aby žili v prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. A já jsem velice ráda, že Stokholmský program je takovým pokračováním programu Hákského a programu Stampere. Stále více evropských občanů vidí možnosti, které jim Evropa přináší. Chtějí cestovat, eh, studovat a žít v jiných členských státech. A můžu také říci, že Evropa se vrací ke svým kořenům do středověku kdy studenti byli občany celé Evropy a cestovali z jedné univerzity na druhou a budovali tímto své malé komunity. A proto jsem velice ráda, že Evropská unie vnímá tyto tendence a chce na ně institucionálním způsobem reagovat. Učinit eh, středem našeho zájmu občany a zajišťovat plnou integraci. Ten prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti je prostorem, kde se respektují práva občanů a kde občané mají důvěru v instituce. Evropské instituce mají obrovský význam, protože implementují programy, které vytváří Evropská unie a aby tak mohli dobře činit, eh, je třeba, aby národní úřady chápaly rozhodnutí, která jsou přijímána tady. K tomu je třeba rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými členskými státy, abychom mohli dobře implementovat stokholmský program. Měli bychom se také zaměřit na otázky, jako je ochrana soukromých údajů a e, využívání svobod ve smlouvě a snažit se, aby tyto dvě věci nebyly spolu v rozporu. My chceme, aby naše občané byli bezpeční, k tomu je třeba si vyměňovat údaje a je třeba najít nějakou správnou rovnováhu mezi nutností ochrany údajů a nutností bezpečnosti. Já jsem si jistá, že implementace stokholmského programu přiblíží Evropu občanům. Já vám velmi děkuji. A teď eh, další řečník, pan Andrew Brons. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Dnes odpoledne se hodně hovoří o společných hodnotách, ale Každý parlament samozřejmě eh, obsahuje velký rozsah názorů a pohledů na věc, stejně tak jako eh, celá veřejnost. Takže jakési preskriptivní eh, společné hodnoty pro mě znamenají něco poměrně temného. To mi připomíná nikoli Evropský parlament, ale spíše e, Sovětský svaz. George Orwell sám říkal, že kontrola jazyka vede ke kontrole myšlení. Já si tedy myslím, že pokud si takhle budeme vnucovat společné hodnoty, nějakým způsobem nám to už eh, předurčí rozpravu. Možná takhle dosáhneme koncensu z rozpravy za předpokladu, že samozřejmě ta rozprava je naprosto Eh, svobodná, ale pokud se něco předepíše, pokud je něco preskriptivního, tak to samozřejmě zabraňuje svobodě a znamená to smrt demokracie. Já si myslím, že jedna svoboda, která musí mít absolutní prioritu nad všemi ostatními, je svoboda projevu. Samozřejmě pokud nevede k, vyzývání k násilí. A omezování toho, této svobody existují nejenom v otevřeně totalitních režimech, tak jak jsme to zažívali v minulosti, ale i v současné době, ale existují i v mnoha evropských zemích. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu kolegovi z Evropského parlamentu a nyní dávám slovo zástupci švédského kongresu, pan Alvaro Kresta Martinez. Presidente de la Comisión Pane předsedo, výbor pro spravedlnost. Děkuji. Takže ještě jednou se představím. Jsem předseda výboru pro spravedlnost eh, poslanecké sněmovny ze Španělska Alvaro Cuesta. Takže já bych chtěl začít svůj příspěvek tím, že bych chtěl říci, že po zdůraznění ratifikace Lisabonské smlouvy se u nás eh, otevírá velký prostor pro rozvíjení prostoru svobodu, bezpečnosti a svobod, spravedlnosti, protože to je eh, záležitost, která umístí občany do středu dění. Dále je zde velký potenciál, abychom mohli čelit hospodářské krizi. A dále to je prostor, který tvoří základní nástroj, pomocí kterého můžeme bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu pomocí tohoto nástroje tedy můžeme proti těmto jevům bojovat. Já bych chtěl ještě zdůraznit stokholmský program, práce, kterou udělal výbor, Evropský parlament, sdělení komise a my velice pozitivně hodnotíme témata, která se budou plnit během příštích let. Myslím si, že je nutné, abychom trvali na stokholmském programu a na akčním plánu pro příštích pět let. Dále si myslím, že je důležité, abychom uznali zásadu vzájemného uznávání a harmonizace trestního práva. Stejně tak, abychom uzna, vzájemně uznali různé procesní záležitosti. Musíme také chránit oběti trestných činů. Oběti nemohou být eh, mimo tento náš prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Nemohou tam být cizinci. Já si myslím, že Evropská unie by v rámci Lisabonské smlouvy měla rozvíjet nějaký dodatek k umluvě o lidských práv, a takovým způsobem by se chránila ještě více lidská práva. Měli bychom také rozvíjet nástroje, abychom čelili domácímu násilí. Měli bychom tedy lépe chránit oběti domácího násilí, tam bychom lépe spolupracovali. Stejně tak, jako bychom měli podpořit nové technologie, máme k dispozici nové možnosti a soudní spolupráci týkající se rodinného a občanského práva. To bych tedy chtěl zdůraznit a na závěr chci zdůraznit, že pr prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti to je velice dobrá zpráva pro budoucnost Evropy, pro občany a občanky a velice špatná zpráva pro organizovaný zločin a pro terorismus. Děkuji. Vypověď. vypověď. Děkuji mnohokrát. A jako další je představitelka švédského parlamentu Lena Olsen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, chtěla bych hovořit o štokholmském programu. Tento program je nutnou věcí a je efektivním krokem boje proti kriminalitě a organizovanému zločinu. Tento program bere ohled na celou řadu aspektů. My švéd, ve švédském parlamentu jsme vyslechli celou řadu různých návrhů k tomuto programu. Strana levice předložila celou řadu návrhů a jasně řekla, že si přeje, aby stokholmský program slavil úspěch. Já sou, souhlasím s mnohými, kteří se zde již vyjádřili. Zejména zástupce Belgie hovořil o asilové politice a ilegální imigraci. My bychom chtěli, aby byla přijata opatření, která by zabránila sexuálnímu vykořišťování žen a dětí. Existují různé právní předpisy, které švédský parlament již schválil, schválil které by měly zabránit prodej a nákupu sexuálních služeb. Jde ale také o to, aby se bojovalo proti omezování lidských práv obecně. To vše máme ve stokholmském programu. Například existují zákony, které by měly bránit diskriminaci homosexuálů a všech ostatních. Například každá žena má právo na ochranu vlastního těla. My jsme přesvědčeni, že je potřeba schválit právní, takové schválení předpisy, které budou zakazovat narušování osobní integrity. Také si myslíme, že, záko, že stokholmský program by měl obsahovat i právní kroky. Ve stokholmském programu se hovoří o ochraně soukromé sféry a integrity. Všechny kroky, které ohrožují integritu osob, by měly být trestné. Cílem a účelem je jasně ukázat, jak mohou právní předpisy konvenovat s umluvou o ochraně lidských práv. Jde o opatření, která jsme například již ve Švédsku přijali. Jsou to opatření na ochranu každého člověka eh, individuálně. A také, co se asilové politiky týče, je potřeba se v Evropě právní cestou postarat o to, aby asilové právo bylo dodržováno. Lidé nesmí být nuceni k tomu, aby svůj osud vydávali do rukou pašeráků lidí. My jsme pro, aby bylo chráněno azylové právo a aby azylanti nemohli být posíleni zpět domů. Děkuji za tento příspěvek a nyní bych rád předal předsednictví kolegovi Westerbergovi. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, takže já hned předám slovo panu Messerschmittovi z Evropského parlamentu. Prosím. Øh, děkuji, pane předsedo, velice vám děkuji za možnost zde pohovořit. Zní to velice krásně, když se hovoří o budování Evropy na základě přání obyvatel Evropy, budovat Evropu občanů. Lidé chtějí bezpečnost a právo a my bychom chtěli toto právo, bezpečnost a svobodu jim zajistit. To jsou všechno záležitosti, kterými se v evropských institucích rádi honosíme, ale jsou to věci, které v podstatě chybí. Je to skoro groteskní. Na jedné straně čtu, že v roce 2007 eh, jsme měli 600 pokusů o teroristický útok či dokonaných teroristických činů a pak tak zjistím, že to nejlepší, co se za deset let v poslední době, za posledních deset let udělalo, je zpřísnění pohraničních kontrol. To znamená, že máme zcela nekontrolovanou východoevropskou hranici, kterou téměř nikdo nehlídá. Narkotika, výbušniny a kdo ví co ještě mohou téměř volně putovat od Řecka až po Dánsko či do Finska, aniž by to někdo kontroloval. Má toto snad přinést občanům bezpečnost a právo? právo. Tento program ještě jednou potvrzuje, že tato celá organizace, že tento celý evropský systém vychází z úplně jiné skutečnosti, než eh, která panuje a kterou se zabývají občané, ve které žijí občané. Je potřeba se zabývat realitou imigrace. To by bylo každopádně lepší než veškeré krasořečnění protože nás eh, kritizuje komise, Evropský soudní dvůr. Tyto instituce chtějí, aby se politika změnila. Když hovořím se svými voliči u nás doma, tak se nehovoří o tom, že potřebujeme v Evropě více solidarity. Starosti, které já slýchám od voličů, jsou takové, že si lidé kladou otázku, jak dánové, švédové Evropané budou moci nadále žít v prostoru, který je najednou tak veliký, kde spolu žije mnoho různých náboženství, islámská víra, eh, je v Evropě rozšířená. Lidé si dělají starosti s rostoucím rasismem, ale když jsou lidé nespokojeni s politikou, jaká se zde dělá a jakou dělají konzervativní, ale i liberální a sociální vlády v Evropě, tak veškeré jejich stížnosti jsou zametány pod koberec, říká se, jsou to rasisté, štváči a nikdo starosti občanů nebere vážně. Chtěli bychom Evropu bezpečnosti, spravedlnosti a svobody, ale především je potřeba naslouchat občanům. To, co děláme my tady, je opak a to je ostuda. Děkuji a nyní paní Gajdušková z Českého senátu, prosím. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, měla jsem možnost zúčastnit se mnoha meziparlamentních konferencí eh, zde v Bruselu, tyto konference se většinou zabývaly institucionálními reformami. A já jsem nesmírně ráda, že ta dnešní už se institucionálními reformami zabývat vlastně nemusí, že řeší problémy lidí, bezpečnosti a práva, protože již byla ukončena ratifikace Lisabonské smlouvy. Dovolte mi v této souvislosti poděkovat všem ostatním členským zemím za takt a podporu nás v české republice kteří jsme o rychlou ratifikaci lisabonské smlouvy usilovali. usilovali jsme o to právě proto že jsme si přáli abychom už mohli všechny své síly věnovat řešení problémů které skutečně tíží občany. bezpečnost a společnost práva je tím co naši občané potřebují. stockholmský program je z tohoto pohledu pro nás zásadní. pan aguilar mluvil o dlouhé cestě a velkém úkolu. myslím si že to vnímáme všichni. bude obtížné překonat bariéry zvyklosti a možná i rozdílné vnímání práva v jednotlivých členských státech domnívám se že dobrým nástrojem k tomu jsou nejenom meziparlamentní konference ale také formát setkávání předsedů příslušných eh, výborů národních parlamentů. vzorem pro to může být jednání cosacu tedy sdružení předsedů evropských výborů národních parlamentů které již pracuje twenty let a mimochodem v těchto dnech slaví své dvacáté výročí a myslím že můžeme pogratulovat k úspěšnému fungování. říkám to proto že jsem přesvědčena o tom že v takovém formátu by měla být zahájena také debata o narůstání neonacismu a extremismu v mnoha zemích evropy. ten je bohužel úzce napojen s problematikou drogových závislostí ale i migrace praní špinavých peněz organizovaného zločinu. vím že je to otázka velmi citlivá vím že je to problém ale bez jejího řešení nejsme schopni našim občanům evropu bezpečnou evropu zajistit. Děkuji mnohokrát a Nyní předávám slovo panu Gutierrezovi ze španělského parlamentu. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Evropský integrační proces měl mnoho výhod pro všechny evropské občany. To zvláště platí tehdy, když to říká zástupce Španělska. Ale také vytvořil některé otázky. Já bych řekl, že evropský integrační proces byl základem pro nedostatek bezpečnosti. Vytvořil tedy bezpečnostní deficit, protože my jsme odstranili hranice také pro pachatele trestných činů a vytvořili jsme naopak hranice pro policisty a pro soudce. Já si myslím, že od procesu Tampere před deseti lety jsme již značně pokročili a odstraňovali jsme hranice tedy pro soudce a pro policisty. Ale ještě toho máme hodně před sebou. Já si myslím, že ještě musíme učinit hodně práce v policejní spolupráci. Policisté bilaterálně vyměňují informace eh, navzájem ale pokud se jedná o trestní procesy, pokud se jedná o trestání zločinu, tam ještě musíme učinit kus práce. Pro budoucnost Evropy je důležitá účinnost, eh, lépe řečeno zajištění lepší bezpečnosti občanů. Občané budou spochybňovat legitimitu Evropské unie, pokud Evropská unie nebude čelit takovým výzvám jako bezpečnost nebo organizovaný zločin. Já bych chtěl plně podpořit parlamentní skupinu, kterou zastupuji. Já si myslím, že eh, španělské politické síly se účastní této stokholmské agendy, ale myslím si, že musíme být ambicioznější. Nemám tím jenom na mysli to, že bychom měli e, zahrnout více cílů do agendy, ale měli bychom je lépe plnit. Hovoříme již příliš dlouho o některých otázkách a ty ještě nejsou vyřešeny. V tomto smyslu tento parlament a příslušné parlamenty by měly uskutečňovat kontrolu a měly by být velice přísné, když budou vyžadovat dodržování eh, bezpečnosti pro naše občany. Myslím si, že to je naše priorita. Děkuji. Děkuji. A teď paní Teresa Jiménez Beseril z Evropského parlamentu. Prosím. Sí, buenas tardes. Hezké odpoledne. Vážení poslanci, pane předsedo, já bych vám chtěla říci, že si myslím, že toto je to nejlepší místo, odkud můžeme hovořit o obětech terorismu. Protože si myslím, že schůze, na které hovoříme o stokholmském programu, na které hovoříme právě o svobodě, bezpečnosti a spravedlnosti. Myslím si, že tato tři slova, svobody, bez, bezpečnost a spravedlnost, eh, tato slova nejvíce opakují oběti terorismu. A to je to, o co žádají. Protože si myslím, že neexistuje svoboda bez bezbeč, bezpečnosti, neexistuje svoboda bez spravedlnosti. Řekl to už předtím pan Coelho. To, že bezpečnost je základem pro to, abychom měli svobody. Myslím si, že nemusíme mít strach. To málo času, co jsem strávila zde v parlamentu, jsem viděla, že se hovoří hodně málo o terorismu a nevím proč. Je to velký problém. zvláště v mé zemi, ve Španělsku tím hodně trpíme, ale byl také v Itálii, ve Francii, v Irsku a v mnohých dalších zemích. Všichni jsme potenciální oběti terorismu, to vám můžu říci. Proto bychom se neměli bát hovořit o terorismu, neměli bychom se bát hovořit o právech obětí terorismu to v žádném případě nesníží lidská práva a základní práva. Já jsem ve výboru LIBE, ve výboru pro lidská práva a ještě jsem neslyšela hovořit o právech obětech terorismu. Hovořila jsem o právech všech občanů, ale v mé zemi to, je toto téma velice důležité. Chtěla jsem ho zde zmínit a já žádám o solidaritu 27 členských států, že i když u nich terorismus není v současné době aby pomohli Španělsku, aby pomohli obětem terorismu, v tom, co žádají. Je velice důležité, abychom dosáhli harmonizace teď, když vstupuje v platnost Lisabonská smlouva, abychom dosáhli legislativy, eh, abychom ji harmonizovali, protože v každé zemi je zákonodárství jiné. Toto je téma obětí terorismu. Je to velice důležité a v rámci stokholmské agendy a na tomto místě bychom mohli učinit první krok. Děkuji. Děkuji vám. Mám tady hodně řečníků, takže teď uzavřeme seznam řečníků, abychom skutečně mohli v pět hodin přejít k pracovním skupinám. Takže snížíme čas na vystoupení na dvě minuty na osobu. Já se omlouvám, ale je to nutné. Máme-li nechat promluvit všechny. Teď dám eh, slovo za kyperský parlament eh, Paní Kukuma. Pane předsedo, a zveřejnění programu ze Stockholmu švédským předsednictví, programu, který se týká období 2010 až 2014, nás zase staví před otázku politik Evropské unie pro bezpečnost a spravedlnost a pro eh, svobodu jedinců a demokracii. Já nejdřív musím eh, říci, Jaké je mé stanovisko k některým politikám Evropské unie, které eh, budou prováděny v rámci víceletého programu eh, pro svobodu, bezpečnost a spravedlnost? Zdá se mi, že neustále posilování naší právní regulace eh, nepomáhá. Máte tady třeba Evropskou policii. To je takový orgán, který nepodléhá žádné nezávislé soudní kontrole a přitom má pravomoci, které mohou obsahovat eh, dokonce i sledování nejen odsouzených zločinců, ale také podezřelých anebo tzv. potenciálních zločinců. Sbírání osobních údajů, genetického materiálu, otisků prstů a tak dále. To vše je obsažené v dohodě o šengenském prostoru druhé generace a v primské smlouvě. To všechno se odpovídá tomu, co v současné době e, provádí e, ve Spojených státech. Je to podobné e, režimu, který vládne ve Spojených státech od 11. září a zdá se nám, že tento boj s terorismem zasahuje do práv jedinců a do demokracie. Máme tady určité výdobytky, které jsme si vydobili za celá století a teď je najednou odhazujeme ve jménu boje s nepřítelem, kterého jsme ještě pořádně neidentifikovali. Já myslím, že tohle všechno by mělo znepokojit všechny ty, kdo chtějí bránit demokratické svobody, protože pod záminkou boje proti terorismu tady snižujeme svobodu slova, omezujeme soukromý život a to ve chvíli, kdy naše představy o tom, co je terorismus, se značně liší. Protože co ve skutečnosti znamená ta radikalizace, kterou se Evropská unie snaží, které se Evropská unie snaží čelit. Ti, eh, kdo se účastnili v rámci Evropské unie války v Jugoslávii a zničení celé této země, nám tady mohou něco přednášet o bezpečnosti. Jsou tady lidé, kteří ještě nedokážou odůvodnit své členy nejen z etického hlediska, ale ani z hlediska mezinárodního práva. A promiňte, musím skončit, protože vy jste mi zkrátil řečnický čas, to se dá dělat. Dobře, já vám velmi děkuji. A teď pan Luděk Ševčík eh, z Českého senátu. Prosím. Pane předsedo, dovolte nejdříve, abych vám poděkoval za výkon, který vaše předsednictví eh, udělalo ve finální fázi ratifikačního procesu. Zejména vám děkuji za to, že jste respektovali ústavní zvyklosti a ústavní práva eh, svých členských zemí, což si myslím byla nejlepší pozice a nejlepší zpráva pro všechny občany Eh, celé evropské unie. také bych si dovolil pogratulovat panu předsedovi jerzymu buzkovi k získání tak velmi významné funkce jako je předsednictví v evropském parlamentu. k vlastnímu usnesení českého eh, senátu týkajícímu se stockholmského programu bude zítra hovořit kolega grulich jako zpravodaj tohoto tématu. já bych chtěl zmínit a trochu se zabývat eh, konkrétním návrhem pro usnesení evropského parlamentu kde v bodě thirteen již eh, připravuje konkrétní návrh na to jak bude kontrolován europol eurojust a frontex což jsou mimořádně důležité oblasti které se rozhodně nemají vymknout národní kontrole národních parlamentů. Eh, konec konců tak bylo přislíbeno i v průběhu francouzského předsednictví v praze v průběhu českého předsednictví a budeme tak jistě diskutovat i na příštím setkání cosacu bylo by nevhodné a vzhledem k tomu že se tím dlouhodobě národní parlamenty zabývaly aby eh, úlohu kontroly předjímal evropský parlament už jen z toho důvodu že s tím zatím zkušenosti tak velké nemá jako mají národní parlamenty. my o to velmi stojíme abychom spolupracovali s evropským parlamentem ale čekáme na základní dokument který musí vytvořit evropská komise jak slíbila pak jej budeme diskutovat na úrovni cosacu v diskusi národních parlamentů společně s vámi se zástupci evropského parlamentu. myslím že to je nejlepší cesta jak zjistit a zajistit co největší efektivnost této kontroly. děkuji vám za pozornost. pane předsedo. Hovořím zde jako předsedkyně podvýboru pro lidská práva a ráda bych vám předala několik úvah o externí dimenze stokholmského programu. Především bych chtěla vyzdvihnout, že i politika interních mezilidských práv Evropské unie je u nás velice důležitá, protože i u nás ačkoliv jsou lidská práva hodnotou samé o sobě, tak i u nás mají velice důležitou roli v rámci naší zahraniční politiky. Například, když, se, když chceme podporovat rozvoj nezávislého soudnictví ve světě, tak se především musíme postarat o to, aby v našich 27 členských státech spravedlnost fungovalo dobře, spravedlivě a nezávisle. Lidé, kteří se zabývají zahraničními vztahy Evropské unie, vlastně také patří ke stokholmskému programu. A právní výbor parlamentu tento program podpořil a zvláště zdůraznil externí dimenzi tohoto programu tu vnější dimenzi, ale potřebovali bychom větší ctižádost. Musíme se zamyslet nad tím, co to vlastně znamená, když říkáme, že je potřeba dodržovat mezinárodní právo. Lidská práva, a když říkáme, že lidská práva jsou součástí našich zahraničních vztahů, myslím si, že v budoucnosti je potřeba na to klást větší důraz. A na závěr bych chtěla, pane předsedo, něco říci o otevřenosti našich rozhodovacích procesů. No, pokud něco takového chceme podporovat, musíme tak činit ve všech institucích. Děkuji. Pan Kaplan, švédský parlament, prosím. Děkuji. Já jsem chtěl všem občanům a poslancům a poslankyním tady eh, říci, jakou Evropu tímto programem budujeme. S Lisabonskou smlouvou bude Evropská charta právně závazná pro všechny členské státy. A místo Evropy občanů, o které se má dnes diskutovat, budeme budovat, měli bychom budovat Evropu lidských práv, protože jen tímto způsobem dokážeme skutečně zrealizovat prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. To jsou ta hlavní klíčová slova v celém dokumentu. A to pro všechny občany Evropské unie. tomto dokumentu eh, se mluví o partnerství se třetími zeměmi. Ovšem jsou to země třeba Severní Africe, které porušují lidská práva, které ruší právní statut lidí. A to je takový první krok eh, k tomu, co se v Evropské unii stalo už několikrát. Takže mě to docela znepokojuje. Tento dokument v podstatě udělá z lidí nelegální imigranty a podstatě je přinutí účastnit se práce zločineckých organizací. Já si myslím, že bychom neměli opakovat hrůzné zkušenosti. Tohle je věc, kterou známe z historie. Ale já mám pro příštích pět let ještě určité naděje, protože protože z dnešní debaty čerpám optimismus. Děkuji. Děkuji vám, pan Kališ. Polský parlament, prosím. Pane předsedo. Vážení kolegové, dámy a pánové. Já jsem předsedou výboru pro spravedlnost a lidská práva v polském parlamentu, ale v roce 2004 jsem eh, byl ministrem vnitra v polské vládě. Účastnil jsem se přípravy hákského programu a také přípravy programu Stampere. A chtěl bych panu předsedu, panu předsedovi Evropského parlamentu, panu Buskovi, říci, že hákský program musí Evropská komise ještě pořádně zanalizovat. My teď mluvíme o vytváření nového stokholmského programu, ale mnoho z ustanovení v hákském programu ještě nebylo vůbec implementováno. A další věc, kterou bych rád zmínil, také bych chtěl zároveň poblahopřát panu Buskovi za sebe osobně i za polskou delegaci k jeho funkci, protože to je poprvé, co k tomu mám na veřejnosti příležitost. A chtěl bych tady za druhé říci, to je velmi důležité, co se týká priorit, které vytvořila komise za švédského předsednictví, že tam máme určitý rozpor mezi podporou občanských práv na straně jedné a pasáží, kde se mluví o ochraně občanů, co se týká policejní spolupráce. A potom se tam mluví o občanských právech, o právech občanů. Já si myslím, že bychom neměli dovolit situaci, ve které by policie ve členských státech ve svém boji proti terorismu nebo organizovanému zločinu nějak porušovala lidská práva, protože to je věc, ke které v současnosti dochází ve jménu boje proti terorismu, ve jménu boje proti organizovanému zločinu. Já si myslím, že tohle by se mělo zajistit ve stokholmském programu. Děkuji. Děkuji. Pan Jauregia Tondo, Evropský parlament, prosím. Gracias, presidente. Queridos Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, myslím si, že všichni souhlasíme s dvěma věcmi, které jsou důležité. Od ledna Evropský parlament bude mít funkci zákonodárce spolu s Evropskou, eh, lépe řečeno spolu s Radou Evropy. A vy budete moci ověřit, že zákony a pravidla podle stokholmského programu souhlasí s tímto konceptem, který chceme vytvořit. Myslím si, že všichni chtějí Evropu, kromě těch, kteří ji nechtějí. Musíme tedy postupovat s tím, abychom sjednocovali náš procesní i trestní systém. Já vás chci velice upřímně upozornit, vážení kolegové, že zde existuje určité riziko. To, že tento postup nemusí fungovat že vytvoříme fungování Evropy tak komplikovaně novou Lisabonskou smlouvou, že místo toho, abychom učinili krok vpřed, tak se vrátíme zpátky. A já bych vás chtěl velmi upřímně upozornit, vážení poslanci, že zde existuje riziko fundamentali- fundamentalistického nebo suverénního výkladu. To znamená, že parlament bude dělat to, co budou chtít eh, přesně národní parlamenty. Existují zde mnoho proudy, které říkají, že státy a národy se nesmí ničeho vzdát, ale tak Evropu nevybudujeme euro by nebylo možné zavést, kdybychom se nevzdali franku nebo liry. A já si myslím, že takové pojetí, které by bylo velmi rigidní, fundamentalistické, a tak bychom pojímali procesní a trestní právo, tyto národní zásady, tak bychom nemohli dosáhnout eh, myšlenek stokholmského procesu a samotné Evropy. Děkuji. Děkuji. Pan Bones z sněmovny lordů. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání eh, zástupců národních parlamentů na toto zasedání. Také děkuji švédskému předsednictví na práci, které, kterou odvedlo na štokholském programu. Já určitě souhlasím s tím, že máme společné hodnoty. To vlastně není věc do rozpravy, spíše jde o to, jakým způsobem jich dosáhnout, aby nezůstaly pouhými aspiracemi. Stokholmský program, tak jak je nyní navržen, pane předsedo, je velmi ambiciozní a je v něm mnohé, co eh, vítáme, ale jak říkám, je tedy ambiciozní a pokud by měl být úspěšný, tak bude potřeba stanovit si určité priority, protože nebude možné docílit všeho v průběhu pěti let. Pokud si nestanovíme priority, eh, a nedosáhneme úspěchu díky těmto prioritám, tak eh, hrozí, že občané si zase budou myslet, že to byl další program, který pro ně nebyl relevantní. Každá nová legislativa musí být řádně připravená, řádně navržená, předložena. A je potřeba, aby lidé z praxe a občané ji vnímali jako e, užitečnou. Já zejména zdůraznuju práva jednotlivců v procesním řízení, protože pro ně je velmi důležité, eh, když se jim třeba stane, že se dostanou k soudu v cizí zemi, eh, v cizím jazyce, celý, celý ten postup je jiný, tak je potřeba, aby věděli, jaká je jejich práva. Zde musíme vybudovat vzáj, vzájemnou důvěru a já si myslím, že to je opravdu eh, důležitá věc do budoucnosti spíše, než pokud se budeme snažit eh, harmonizovat jednotlivé legislativy v rámci členských států. Takže tady jde opravdu o přístup ke společné spravedlnosti. spravedlnosti eh, tak abychom řešili spory přes hraničně snadněji, tak abychom lépe pomáhali občanům. Eh, tak abychom se vyhýbali konfliktům mezi různými systémy, zejména pokud tedy máme systémy eh, zvykového práva, kterých tedy v Evropě není zase tolik. A nyní Alfredo Maritati z italského parlamentu, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ve dvou minutách lze jen telegraficky naznačit několik konceptů, takže já budu mluvit opravdu velmi telegraficky. Vážení kolegové, já si myslím, že nastala chvíle, kdy Evropa musí přestat analyzovat. Ať už jakkoliv hluboce, analýzy jsme už provedli. A jak tady velice správně eh, říkal španělský kolega, padly sice hranice, to je pozitivní, ale bohužel padly jenom pro zločince. Pro obyčejné občany ne. Ani pro soudy, protože soudci i policisté i nadále musí překonávat neustále překážky, které musíme odstranit. Není možné pořád analyzovat eh, tady organizovaný zločin a říci, co přesně to znamená, mluvit tady o terorismu a tak dále. To prostě není možné. My musíme eh, začít jednat eh, na soudní úrovni a mezinárodně. A to lze učinit skrze určité nástroje. Některé z nich už jsme vytvořili a odsouhlasili. Evropa například má společné uh, Eh, skupiny soudní policie. V mnoha zemích, ovšem jako u nás, od roku 2002 jsme to pořád ještě eh, neratifikovali. A já tímto neutočím na naší vládu, eh, ke které jsem v opozici, ale ona to neratifikovala ani vláda předchozí, kterou jsem podporoval. Já si myslím, že musíme co nejdříve definovat takovéto užitečné nástroje jako Europol a Eurojust a definovat tím, myslím, jasně stanovit eh, jejich pravomoci, jejich strukturu a jejich zodpovědnost. To je důležité, protože pokud my dáme velké pravomoci, což bude nutné, aby eh, tyto služby mohly fungovat, aby mohly skutečně bojovat eh, se zločineckými organizacemi, tak musí eh, tyto orgány být zodpovědné. A Evropa v této chvíli prostě nemůže nepřijmout zodpovědnost za takovéto orgány. A já si myslím, že v tom případě bude nutné pro takovouto soudní spolupráci, kterou velice potřebujeme, zajistit nějaký pořádný základ, bez kterého nemůže fungovat. Nemůže tak fungovat ani národní systém. Tak si představte, jak by fungoval systém mezinárodní. Děkuji. Děkuji. Helen Flouter z Evropského parlamentu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla říct si několik obecných věcí. Jsem velice potěšena, že jsme už ratifikovali všude Lisabonskou smlouvu a že teď máme lepší schopnost intervenovat a ohodnotit naše politiky při budování prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropě. Nicméně přesto mi dělá starost skutečnost, že ve stokholmském programu e, jsou určité koncepty, které by si vyžadovaly trochu propracovanější parlamentní rozpravu. Ostatně my jsme eh, dnešní zasedání nazvali Budovat Evropu pro občany a možná, že jsme tím padli do pasti. Jaké pasti? Jde tam o to, že na územích evropských států, na evropském území, žijí také osoby, které nemají evropské občanství protože nejsou občany žádného ze států Evropské unie, ale přesto mají určitá základní práva, která naše státy podporují a Evropská unie, když co nejdříve eh, bude ratifikovat Evropskou chartu základních eh, práv a svobod, bude oficiálně podporovat. A já si myslím, že tyto osoby, které nemají statut evropských občanů, bychom měli chránit a nechráníme je, což je znepokojivé. A já si myslím, že i ten koncept eh, bezpečnosti je velice restriktivní. Já bych chtěla o otázkách bezpečnosti mluvit z hlediska bezpečnosti lidí. Tak, jak tento koncept rozvíjí agentura Spojených národů. A to si myslím by pomohlo naplnit naše evropské ambice v této oblasti. A na závěr si myslím, že v tom stokholmském programu úplně schází jakékoliv odkazy na naše mezinárodní závazky v oblasti lidských práv. Abych to řekla velice jednoduše, myslím si, eh, že je teď eh, skrze různé orgány OSN, úmluvy o lidských právech a Evropy. Máme tady tu agenturu pro základní lidská práva. Ovšem v mnoha státech se porušují lidská práva. Máme k tomu jasnou dokumentaci a podklady a já myslím, že to by měl být základ naší práce. Evropa, kterou my chceme budovat a která má vyplývat z těchto základních hodnot, musí mít jako základní cíl uh, překlenout eh, tento rozpor mezi tím, k čemu jsme se zavázali, a mezi skutečnou úctou k základním lidským právům v Evropě. Děkuji vám. Eh, Stefan Šenach eh, z Rakouska, prosím. Vážený pane předsedo, rovnou se chci omluvit švédskému předsednictví za to, že to pozitivní předešlu v této diskuzi. Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnost a prostě se zaměřím především na konfliktní body. Je to ctižádostivé, ano, ale je to také rozporné, to, jak je naformulovan stokholmský program. Já nevím, jak, dosta- jak dopadne druhé hlasování a také nevím, jak bude vypadat eh, detailnější verze programu pro budoucnosti. Ale myslím si, že než bude eh, tento text předložen k ratifikaci, je potřeba ho lépe restrukturovat, je potřeba lépe říci, jaké cíle a jasně říci, jaké cíle zde máme. Je potřeba jasně říci, že občanská a lidská práva jsou, základní, jsou základním principem eh, celého stokholmského programu, ale nesmíme zůstat stát u ochraně osobních údajů, ale také účelnost, přiměřenost a kontrola. To jsou věci, které v nynější podobě programu chybí. A proto architektura toho informačního systému prostě nemůže fungovat tak, jak ji zamýšlíte. Před rokem jsme zde diskutovali o migraci, jenže my stavíme nové zdi ta, eh, to nepřetržité registrování výjezdů a vjezdů. Vždyť přece teprve v roce 2008 jsme rozhodli o, balíč, o po, balíčku pohraničních aktivit. To vše nebylo ani zahodnoceno a už přicházejí nové aktivity. A nebo také uh, uh, vždy je potřeba hodnotit nejdříve rizika, místo aby se vycházelo z nevinnosti, z presumce neviny. A to jsou body, kdy bych chtěl apelovat na švédskou stranu, aby se tím ještě zabývala. Eh, musíme se zabývat cirkulární migrací, právem na setrvání. To jsou všechno otázky, které mi chybí ve stokholmském programu vedle všeho dobrého, co tam je napsáno. Děkuji, pan Telis z finského parlamentu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Návrh tohoto víceletého programu víceméně odpovídá tomu, co by si přála i finská vláda. Stockholmský program doplňuje program z Tampere a z, Van, a z Den Hagu jakožto nástroj k provádění svobody občanů. Samozřejmě, že je potřeba dbát na různé aspekty všechny tyto aspekty musí být zohledněny. A proto bych předsednické zemi, tedy Švédsku, chtěl eh, poděkovat za skvěle odvedenou práci. Já si ale myslím, že celý program musí skutečně být konkrétní a musí obsahovat fungující opatření. Nemá smysl eh, formulovat zbožná přání, která by potom zůstala nenaplněna. To, co potřebujeme, jsou konkrétní opatření. to nejdůležitější v tomto ohledu je, abychom dosáhli výsledků to znamená fungující ochrana ostrá hranic a fungující eh, proces pro uchazeče o azyl. Už za francouzského předsednictví byly učiněny přípravy prioritami je společná azylová politika až do roku 2012. Také bychom chtěli, aby se členské státy eh, připojili k programu společné azylové politiky. Na to je potřeba upozornit. Členské státy mají dosud různé postupy. To, co potřebujeme, jsou společné postupy, které bychom uplatňovali v celé Evropské unii. A to je zcela zásadní. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní Gerard Hefner z Evropského parlamentu za zelené. Yes, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Protože je času málo, musím honem rychle říci, o co mi především jde. Nestává se tak často, že bychom měli tu šťastnou situaci, že by společně zasedal, zasedali členové národních parlamentů Evropského parlamentu. My, kteří máme daleko větší odpovědnost než dříve, a to jménem našich voličů, našich občanů, společně budovat Evropu. Chtěl bych ale hovořit o jednom bodu, který vedle civilního trestního práva a potírání terorismu ve stokholmském programu bohužel přišel dosti zkrátka. Je tam nadpis zapojení do demokratického života Evropské unie. A co je pod tímto nadpisem? Pouhé čtyři řádky. Já bych chtěl říci, že si myslím, že vedle velké radosti která nás všechny zaplavila, když se podařilo před 20 lety překonat rozdělení na východ a západ a nechat Evropu srůst, tak bychom si v té spojené Evropě měli uvědomit, že musíme učinit další důležitý krok pro Evropskou unii a tento krok je teprve před námi. A sice eh, musíme stále rozhodnějšími kroky vykročit od Evropy elit k Evropě společného trhu, ke skutečné Evropě občanů a občanek. Evropská eh, občanská iniciativa je prvním krokem tímto směrem a uvidíme v průběhu příštích měsíců, jestli se nám z tohoto eh, nástroje podaří učinit eh, fungující nástroj, anebo jestli tento nástroj bude více občany frustrovat, než je zapojovat do politiky. My musíme se zamýšlet nejen nad tím, jak eh, bychom mohli spolupracovat jako instituce, ale musíme se zamyslet také nad tím, jak nechat občany zapojit se do činnosti politických institucí, aby získali pocit, že se jedná o ně v Evropě a že mohou procesy ovlivnit. Děkuji. Děkuji, Afanasios Pafilis Řecko, prosím. Děkuji. Je tady určitá ironie. My jsme tady říkali, že přecházíme na Evropu občanů, budeme Evropu občanů. A já se vás chci všech zeptat, jestli eh, proč si myslíte, že se teď budujeme, že teď budujeme Evropu občanů. Tak obrovská věc, jako je Lisabonská smlouva, a vy jste si netroufli k tomu uspořádat referenda ve všech členských státech, protože tam, kde se uspořádali, tak tam eh, je tam tu smlouvu zamítli. Irsko jste v podstatě donutili násilím k tomu, aby smlouvu odsouhlasili. Takže to není Evropa občanů, je to Evropa politiků. A za druhé, co se týká prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, tak je to úplný opak toho, jak se to nazývá podstatě je to eh, taková politická a eh, legislativní eh, zbraň. Všechny ty oblasti, ve kterých Evropská unie pracuje, v podstatě jen omezují a ničí lidská práva a demokracii. Opatření, která jsou tady navrhována, jsou opravdu příšerná. Je to v podstatě takový obrovský systém sledování úplně všech. Koho se bojíte? Koho se Evropská unie bojí? Bojí se národů? Proč si vedete záznamy o všech. Proč používáte databáze, které obsahují soukromé údaje? A potom, co se týká eh, institucionalizace trestního práva. V podstatě tady úplně rušíme jakákoliv suverénní práva zemí. A to je věc, eh, se kterou naši občané nebudou souhlasit a nikdy s tím souhlasit nebudou. A naposledy, pane předsedo, chci říci, protože nemáme čas, tak chci říci, že ten prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v podstatě vytváří takový institucionální rámec pro eh, tuto eh, nehumánní barbarskou politiku, které se musí podřizovat národy Evropské unie. A národy si toto nebudou přát a myslím, že se vzbouří a vzbouří se proti tomuto barbarství. Then... Děkuji vám a teď dám slovo Pieru Lekierovi z Francie. Ano, já jsem chtěl říct si hned z kraje, že naprosto podporuji stokholmský program a chtěl jsem k němu poblahopřát švédskému předsednictví a také panu komisaři Žaku Barotovi. Chtěl bych říci, eh, že jsem eh, tady na zasedání zaslechl ty, kdo stavěli proti sobě Evropský parlament a národní parlamenty. Ale já si myslím, že je to úplně naopak. Já pocházím z národního parlamentu a myslím si, že bude nutné, aby národní parlamenty a Evropský parlament spolu úzce spolupracovali, protože tady jde o popularitu Evropy. Jde tady o evropské občanství, když se mluví o harmonizaci pravidel o evropském zatykači, o soudní spolupráci eh, v občanských otázkách, když se mluví o boji proti terorismu. To všechno jsou otázky, které se týkají všech občanů Evropské unie. Takže místo toho, abychom tady stavěli národní parlamenty proti Evropskému parlamentu, bude naopak třeba, abychom spolu jste spolupracovali. A mě na rozdíl od mnoha ostatních, vůbec nešokuje, že Evropský parlament si myslí, že má v této oblasti pravomoci. Ale bude třeba, abychom měli velice dobrou spolupráci všichni mezi sebou a myslím si, že co se týká společné politiky pro azyl, tam je třeba zajít dál. Co se týká ochrany dětí a žen proti sexuálnímu zneužívání, i tam musíme zajít dále. V otázkách Europolu, Eurojustu, Frontexu, Není možné nijak ospravedlnit Schengen, pokud neposílíme Frontex. Takže já bych chtěla říci, že naprosto souhlasím. Já si myslím, že Lisabonská smlouva dává Evropskému parlamentu větší pravomoce, dává je také parlamentům národní, národním a je třeba, abychom měli výbornou spolupráci nejen v otázkách, které podléhají subsidiaritě, ale ve věcných otázkách. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo Louis Tavaresovi z Evropského parlamentu. Prosím. Eh, um Děkuji, pane předsedo. Já nebudu postupovat přesně podle pravidel. Já si myslím, že zde hovoříme o důležitém tématu o vybudování Evropy pro občany a můžeme také navázat dialog s našimi kolegy z národních parlamentů, protože s nimi můžeme hovořit o Europolu, Eurojustu, Frontexu, ADS a podobně. Možná jedná se o Evropskou agenturu pro boj proti drogám a můžeme s nimi hovořit o Evropě pro občany. My se s nimi snažíme domluvit na všech těchto výzvách, ale potom pokud se jedná o velké výzvy, tam možná se nám to nedaří. Potom se na nás pohlíží tak, jako že když chceme regulovat eh, rozměry okurek nebo rajčat, ale potom se nám nedaří velké věci. Ale občané jsou pro nás důležití a musíme proto počítat se spoluprací s eh, zástupci národních parlamentů. My nebudeme se přímo účastnit volby, eh, co se týče evropského prezidenta, ale vy ano. Evropský tisk hovoří o Sarkozym, o Merklovi, ale nemělo by tomu tak být. Poslanci, kteří jsou zde, ti, kteří zůstali ve svých zemích, by měli velice dobře prodiskutovat, jaký profil eh, nebo jak si představují takovéhoto prezidenta. Hovoří se také o tom, aby byla nominovaná nějaká žena. A to je diskuze, díky které můžeme vybudovat v Evropě demokracii. Jak řekl pan Coelho, máme zde několik problémů, ale jeden z problémů je důvěra našich občanů. A víme, že národní parlamenty mohou také navázat dialog s občany, nebýt jenom zákonodárci. Samozřejmě všechno je pro občany důležité. Ale jak řekl evropský filozof Nesmí být poslanci jenom zákonodárci, musí také navázat dialog s občany. Když překonáme tyto výzvy, malé výzvy, občas se nám nedaří s velkými výzvami. Děkuji, pane předsedo v úvodu se říkalo, že Evropský parlament a Evropské parlamenty by měly hrát aktivnější roli a že, mě by, že by měly spolupracovat. A co se týče základních svobod a práv, tak to si myslím, že je konkurující si kompetence. Bude asi těžké to zrealizovat. Úkolem Evropského parlamentu by podle mého názoru mělo být pouze to najít nejmenšího společného jmenovatele pro omezený počet základních svobod a základních práv. Také by se měl, byl, měla snižovat nebezpečí terorismu, islamizace a také by se měly zajišťovat eh, bezpečnost vnějších hranic. Právo na bezpečnost je právo, které je podle mého názoru evropským občanům garantováno pouze málo a nedostatečně. Tento rozsáhlý projekt je podle mého názoru uh, Eh, něco, co je stále ještě deficitní a eh, ne, nevede k cíli, možná je příliš ambiciózní a příliš řízený z hora a nevyrůstá od spoda a to by se mělo změnit. Za prvé by bylo potřeba zohlednit národní potřeby, národní specifika, protože bezpečí člověk nachází především doma ve své vlastní zemi u svého národa. Jestliže chce Evropský parlament dokázat, že bere ohled na suverenitu členských zemí a, a od, chce odhodit politickou korektno, korekt, korektnost, tak si myslím, že mohu stáhnout svou kritiku a může se věc zdařit. Děkuji. Děkuji, Nihajnita z rumunského senátu. Máte pouze 30 vteřin, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Předřečníci už zmínili řadu důležitých témat, takže já se zaměřím jenom na jedno z nich. Eh, musíme stále myslet na ochranu práv občanů a nesmíme ale také zapomínat na práva dětí, protože to bychom tedy měli považovat za velmi důležitou součást téhle oblasti. Takže znovu, nesmíme zapomínat na ochranu dětských práv také ve vztahu právu občanů svobodně cestovat a usazovat se v jakékoliv eh, členské zemi. Eh, takže měli bychom mít koherentní rámec opatření pro integraci dětí, které e, pochází z rodin, které se stěhují z jednoho členského státu do jiného. Měli bychom mít také nějaký monitorovací mechanismus, abychom sledovali, jak jsou respektována práva dětí, zejména tedy zranitelných skupin dětí, e, které žijí v chudobě, protože chudoba a sociální vyloučení e, samozřejmě zabraňují dobrému rozvoji dítěte, takže bychom měli mít opatření, která zabrání jakékoliv diskriminaci diskriminaci a násilí proti dětem. A nyní poslední řečnice paní Ernst Evropského parlamentu, prosím. Takže sice jsem poslední řečnice, ale mm, také řeknu něco důležitého. Je, tři důležité věci. Jistě, že harmonizace práva musí eh, přijít na evropské úrovni, ale je potřeba rozhodnout na základě, čeho se tak stane. A to přece není jasně řečeno v tom dokumentu, který nám byl předložen. Pro nás je důležité, že k těmto základům musí, nebo k těmto pilířům musí patřit otázka lidských práv, to za prvé, a zároveň nesmí dojít ke zhoršení situace v jednotlivých zemích pro jednotlivé národy. A to je potřeba mít na očích. Myslím, že poměrnost tady hraje velkou roli. Za druhé, hodně se tady hovoří o Evropě občanů. Já bych si přála, aby to ale byla i Evropa migrantů. To je mimořádně důležité. Jenže v tomto dokumentu není žádná strategie, která by se tomu věnovala. Naopak, přihřívá se tady pouze od státa stará káva a sice potírání ilegální migrace. Ovšem s tím se dál nedostaneme a má se pokračovat v politice vystěhování do mateřských zemí vis Frontex a rozšíření národních kompetencí. My však chceme, aby na tomto poli se dělala taková politika, která bude konvenovat s Ženevskou úmluvou o uprchlících a my si myslíme, že v tomto dokumentu eh, je to jen málo rozvinuté, věnuje se tady tomu malá pozornost a mě to děsí, když zvažuji, jaké budou následovat legislativní kroky. Za třetí, ano, ano, potřebujeme společnou bezpečnostní strategii, tak to vidím také. Ovšem otázka je proporcionalita potírání terorismu. Podle mě nemůžeme realizovat tak, aniž eh, tak, abychom ořezávali práva občanů. A já si myslím, že je velký problém v omezování eh, práva na sebe určení občanů v, internet, v informační sféře. A myslím, že i v oblasti ochrany osobních údajů máme co dohánět. nemyslím si, že se nám podaří něčeho dosáhnout eh, stokholmským programem nějakých pokroků. Děkuji. Já vám děkuji za příspěvky a podařilo se nám to stihnout skoro včas. A teď předám znovu slovo panu předsedovi Buskovi. Já vám velmi děkuji, pane spolupředsedo. A teď několik informací, které by mohly být pro nás pro všechny velmi zajímavé. Teď tady máme tři pracovní skupiny. Pracovní skupina číslo jedna. Podpora práv občanů, Evropa hodnot a práv planeta zasedne tady. Tady v hemicyklu. Třetí patro a tak dále a tak dále. Druhá pracovní skupina Evropa spravedlnosti, posilování demokratické zodpovědnosti a právní jistoty na evropské národní i místní úrovni. Ta zasedne naproti, třetí patro také, a je to místnost 3C50. naproti hemicyklu. A potom třetí pracovní skupina, ochrana občanů, evropská vnitrostátní bezpečnostní strategie. Ta zasedne o dvě patra níže pod hemicyklem. Je to místnost 1A002, samozřejmě ve stejné budově. Všechny Tyto místnosti jsou označeny a máte také informace ve svých brožurkách. Spravodajové tří pracovních skupin ať laskavě předloží své zprávy, pokud možno písemně a pokud možno anglicky nebo francouzsky, protože angličtina a francouzština byly zvoleny za naše pracovní jazyky. Zítra ráno na plenárním zasedání budou prezentovány tyto zprávy z pracovní skupin. A ve čtvrt na osm dnes večer budeme mít oficiální večeři. Takže bych vás chtěl všechny pozvat. Ve čtvrt na osm dnes večer oficiální večeře v soukromých místnostech restaurace pro poslance. Je to taková budova na levé straně, tedy po mé levici, po vaší pravici. A uvidíte, že k restauraci vedou šipky. Tak to je asi pro dnešek všechno a rád bych vás také všechny pozval ještě kromě té večeře a pracovních skupin na zítřejší plenární zasedání, které začne v půl desáté. Půl desáté. Takže vážení kolegové, skončíte vy nebo já? Oba. Dobře, takže vám děkujeme. Setkáme se dnes večer. Děkuji. Ja,